<coughs> Vážení kolegové, pustíme se do práce. všem přeji dobré ráno. Musíte se prosím. Comenzamos. Tak se pustíme do práce. Hned se do toho pustíme. Do programu. Přeji vám všem dobrý den. První bod na pořadu jednání je dnes přijetí pořadu jednání. Budete-li souhlasit, tak eh, bych akorát chtěla říci, že na základě dohody eh, všech frakcí do hlasování zařadíme eh, i bod gender mainstreaming v rámci strategie Evropa 2020. Máme tady dohodu, ke které jsme dospěli za všechny frakce, takže tento bod zaradíme na pořad hlasování. A teď sdělení předsedkyně. Máme tady dva body. A sice 6. října jsme měli mít zasedání výboru a to eh, bude zrušeno zatím, protože ještě nevíme přesně, jak to dopadne se slyšeními kandidátů na komisaře. Mělo by to probíhat právě tenhle týden a měli bychom se všichni účastnit těchto slyšení. Takže pokud jde o ten program schůze, kterou jsme plánovali na 6. října, to není nic naléhavého a rozhodli jsme se tedy to eh, zasedání 6. října zrušit. A také jsem vám chtěl oznámit, že bychom eh, velmi rádi tady eh, přivítali eh, skupinu návštěvníků z Maroka. Jsou to dvě mladé ředitelky. režisérky. Jsou tady mezi námi. Je to Houdelka a Masain. Doufám, <laughs> že vyslovuji správně jejich jména vítejme, vítejte mezi námi. Už vidím, jsem se s nimi bavil a chtěl bych říct, že eh, jsme velice rádi, že vidíme, že ženy ve všech koutech světa i mimo Evropu eh, pracují eh, v boji za rovnoprávnost mezi muži a ženami na některých velmi důležitých místech. Je důležité mít tady takovéhle kontakty a proto je tady eh, vítáme a jsme rádi, že se zúčastní i zasedání našeho výboru a potom později a si promítneme také film, eh, který eh, natočili, takže na to budete také všichni zváni. dalšího zasedání koordinátorů, které dnes eh, proběhlo, tak bych vám ráda oznámila, že eh, jsme se rozhodli uzavřít eh, pracovní program na rok 2015, zprávy z vlastní iniciativy a slyšení. To jsou všechny ty informace ještě dostanete. A také oslava Mezinárodního dne žen v roce 2015. Tak pro nás to bude eh, den plný eh, práce. Budeme se eh, také věnovat otázce vzdělávání žen, dětí, děvčat v rámci celkové vzdělávací politiky. Takže to jsou některé body programu, které nás čekají v roce 2015. teď bychom měli eh, přijmout eh, pořad jednání. Pardon, eh, zápis naší červencové schůze. Ale ještě se hlásí paní Kolaca Abert. Děkuji. Já přebíhám mezi různými výbory a čekat 20 minut eh, venku, když se hlasuje, tak to myslím není ideální a úcta k eh, naší práci. Takže i když koordinátoři mají spoustu důležitých věcí, eh, na kterých se pracuje, tak by bylo super, kdyby se hlasovalo včas. No, samozřejmě. Určitě při další příležitosti se budeme snažit udělat všechno pro to, abychom skončili včas. Ráda bych vás poprosila o pochopení, protože tu práci i e, ty věci z vlastní iniciativy, které jsme si připravovali, tak koordinátoři i jako předsedkyně jsme to prostě museli všechno probrat. Ten způsob, ten, ta práce bylo jí spoustu a měli jsme tady několik problémů, které jsme museli opravdu vyřešit a chtěla bych poděkovat za to, že všichni koordinátoři byli přítomni a že jsme nakonec byli schopni vyřídit celý ten pořad jednání a rozhodnout o všech těch eh, záležitostech, o všech těch dialozích, které proběhnou. Mluvíte často, hm, když eh, to všechno chcete schválit, tak to prostě chvilku trvá. Každopádně bych eh, vám ráda řekla, že do budoucna se budeme snažit co nejrychleji uzavřít všechny ty otázky a nenatahovat to. A teď přejdeme k hlasování. Máte všichni eh, k dispozici, eh, máte všichni tady hlasovací kartičky? Okay, con el primer informe relativo al presupuesto. Ah tak jde o tu první eh, zprávu k souhrnému rozpočtu na rok 2015, máme čtyři pozměňovací návrhy. Můžeme hlasovat o těchto eh, návrzích en blok. Budete-li souhlasit všichni, ale pokud eh, někdo bude namítat, tak to můžeme rozdělit to hlasování. Takže začneme a, a budeme odděleně hlasovat. První pozměňovací návrh, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Druhý pozměňovací návrh, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Třetí pozměňovací návrh, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Čtvrtý pozměňovací návrh, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. No a teď eh, přejdeme k hlasování o pozměňovacích návrzích ke strategii e- o Evropě 2020. Osm pozměňovacích návrhů. Tež můžeme o nich hlasovat en blok, čili společně, pokud nebude žádná frakce proti a nechce eh, to hlasování rozdělit. Budeme tedy hlasovat en blok? Dobře. Takže budeme hlasovat o všech pozměňovacích návrzích. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Já mnohokrát děkuji. Tímto jsme ukončili hlasování. Bueno, y en, este punto relativo a los, a hearings. Eh, eh, se týká eh, slyšení nominovaného kandidáta na komisaře. Tak pokud jde o, tak na konferenci předsedů se rozhodlo, že tato slyšení, tato slyšení Zatím se ještě úplně neustálilo, jak přesně budou probíhat eh, ta slyšení. Všechny ty otázky, eh, na které, bychom, na které bychom se mohli eh, zeptat, těch je spoustu. Dynamika se stále mění. Každá frakce dostane přesně přidělený čas a musí si vnitřně rozdělit ještě, jaké otázky a kolik času jim věnuje v jednotlivých slyšeních jednotlivých komisařů. na se týká slyšení komisařky Jourové. My jsme tam spolu se třemi dalšími výbory, a, a sice Imko, LIBE a JURY, hlavními výbory. A společně s námi tedy povedou oni toto slyšení. A každý z našich koordinátorů a koordinátorek bude tedy jednat navzájem a zpracovávat eh, otázky, eh, které se týkají rovnoprávnosti mužů a žen na komisařku Jourovou. Měli bychom eh, tímto způsobem zaručit, aby ta nejdůležitější témata zazněla. Až už koordinátor bude vědět, kolik času dostane na slyšení paní Jourové, tak musíme eh, zajistit, abychom se například pětkrát eh, neptali na to též téma a potom eh, se nikdo nezeptal na domácí násilí. Takže potřebujeme znát všechny otázky ze všech frakcí, abychom aby tam, mm, abychom nepřeskočili nějaká, nějaké důležité téma. Jsme výbor, který je také přidruženým výborem k slyšení komisařky Tysen. Jsou tam také sociální věci a Imko Sekretariátu, sekretariáty výboru by eh, rádi eh, zaručili, aby osoba, která bude vždycky předsedat eh, tomu slyšení, položila vždy jednu, dvě otázky, takže to jsou také věci, které si musíme dohodnout s jednotlivými frakcemi. Zároveň bych vám ráda řekla, že zatím ještě nevíme, jak budou přerozdělené nebo um, rozdělené kompetence mezi těmito dvěma komisařkami. Například pokud jde o eh, revizi směrnice o eh, materské dovolené. Nevíme, jestli to bude paní Jourová nebo paní Tysen. Zatím nevíme, eh, do čí gestce to téma eh, spadne. Takže všechny otázky, které by eh, se tohoto týkaly, se potom budou přidělovat podle aktuálního portfolia. Nevím, jestli se k tomu chtěli na něco zeptat, paní Morvaj. Jsi žádala o slovo? Uh, Já jsem to pochopila tak, že Evropský ombudsman rozhodl o zasedání koordinátoru, a totiž zasedání koordinátoru nebo souhrn zápis ze zasedání koordinátoru by měl písemně dostat každý z členů. Takže očekávám, že souhrn toho, o čem jednali koordinátoři, dostanu písemně. Jeden z důvodů je samozřejmě ten, že my jsme nezávislí, nezařazení členové tohoto parlamentu, poslanci tohoto parlamentu, nepatříme do žádné velké strany, ale také jsme byli zvoleni. Máme plná práva a také máme právo být informováni o těchto rozhodnutích. A v této souvislosti na základě spravedlnosti a přiměřenosti se ptám, jestli jako nezařazená budu mít příležitost klást otázky doufám, že z profesionálního hlediska jsem k tomu kvalifikovaná, protože čtyři roky jsem byla členkou výboru SIDO OSN, napsal jsem několik knih o otázkách pohlaví, tak mi prosím dejte vědět, jestli budu mít příležitost klást otázky. Děkuji. Sí, se me informa. A ver, con respecto a la primera cuestión, por supuesto, cuando he hecho... Ano, pokud je o tu první otázku, Já jsem oznámila určitá rozhodnutí, která přijali koordinátoři, to se rozumí samo sebou. A všechno, na čem jsme se dohodli, ty informace dostanou všichni členové tohoto výboru, takže všichni budou informováni, pokud je o rozhodnutí, která byla přijata na těchto zasedáních. Co se slyšení týče, právě mi bylo řečeno, že se dohodlo, Informoval mě o tom sekretariát. že na každém slyšení budou mít zařazení dvě otázky, takže se musíte skoordinovat s vašimi ostatními kolegy, kteří se zúčastní slyšení a budete se muset dohodnout na tom, jaké otázky položíte a kdo je položí. My budeme v rámci svých skupin také vyjednávat o tom, jaké otázky položíme v té době, kterou máme k dispozici. A vy to tež musíte udělat s vašimi kolegy, aby se zajistilo, že ty otázky, které položit chcete, budete mít příležitost položit. Dobře, pokud máme žádné další dotazy, dostáváme se k dalšímu bodu na pořadu jednání. Rovnost žen a mužů v roce 2013. Naším zpravodajem je Mark Tarabela a je to první výměna názorů. Nemáme k tomu podkladové dokumenty, je to prostě možnost vyslechnout si případná stanoviska kolegů k této věci, aby je pak zpravodaj mohl využít ve své práci na první verzi zprávy. Je to každoroční zpráva. Je důležité, aby parlament posoudil, jaká je situace a jaký dopad mají politiky pro rovnost pohlaví. A důležité je to proto, protože je to potom východiskem pro případné žádosti o politické změny, abychom byli schopni určit, ve kterých oblastech potřebujeme další kroky ze strany všech institucí. Doufám tedy, že tato prvotní výměna názorů umožní panu Tarabelovi začít pracovat na návrhu zprávy. A já doufám, že to bude zpráva, jímž prostřednictvím jako nový parlament zaujmeme stanovisko k těm věcem, na kterých nám záleží. Takže pane Tarabelo, máte slovo. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Je mi velikou ctí, že jsem byl jmenován zpravodajem pro tuto zprávu na začátku volebního období. Já jsem totiž už měl příležitost um, podobné aktivitu dělat v roce 2009 a v 2010, to znamená v minulém volebního období a e, tehdy došlo také k zamítnutí zprávy. Bohužel to byl signál, který byl vyslaný na konci volebního období a proto bych chtěl e, nikoli si na to dát maximum času, ale dost času, protože je e, tady mnoho nových kolegyň a kolegů, chci pracovat se stínovými zpravodaji, protože Eh, většinu tady představují minimálně dvě, ne tři, čtyři frakce, takže čím širší koncenzus, tím lepší. A proto je potřeba se, myslím, soustředit na zásadní témata eh, v souvislosti s vývojem rovnosti nebo s omezováním nerovnosti. A, takže asi v první fázi bych se soustředil na sedm, sedm témat. První se týká krize, která pokračuje, hospodářské zpomalení, které má zásadní dopad na postavení žen a jejich pracovní podmínky. E, rozvoj zkrácených pracovních úvazků e, také má své dopady, protože když má někdo znovu začít pracovat na plný úvazek, je to problém. Druhý, eh, druhé téma to jsou cíle z Barcelony z roku 2002, aby se dosáhlo cílů z roku 2010. Těch dosaženo nebylo a v důsledku péče o děti Eh, eh, jaksi péče o děti pro rodiče, ale především pro tu matku má významný vliv na její možnost eh, nastoupit do zaměstnání a tudíž na skloubení rodinného a profesního života. Třetí bod, který tady vidím, se týká zdanění. Já vím, že v tom nejsme kompetentní a můžeme třeba pouze vyjádřit doporučení, ale víme, že v některých členských zemích by bylo potřeba analyzovat eh, eh, genderové aspekty zdanění, protože často je to nástroj, který penalizuje pracující ženy. Takže bychom se měli podívat, jak bychom toto mohli zlepšit. Čtvrtý bod já jsem um, zapomněl um, pochválit eh, výchozí uh, zprávu z komise, ale bohužel komise uvádí, a to je jediné jim mohu vytknout, e, uvádí e, mateřskou dovolenou jenom okrajově. Zatím se to neřešilo, protože parlament a rada měli příliš vyhraněné názory. E, a v parlamentu to prošlo s velice slabou většinou, vidíte, mm, jak se paní Moret asi mm, spolu se stínovými zpravodaji se toho určitě chopí, ale podstatné je, aby se toto téma dostalo zase jaksi na stůl. Pátý bod, to je eh, gender eh, pay gap, čili rozdíly v odměňování v různých zemích, je to různě od 16 do 20 ale tímto tempem eh, se o tom bude mluvit ještě za deset let. I když došlo k určitému pokroku, tak ta nerovnost v odměňování je eh, závažnou nespravedlností vůči ženám. Šestý bod, to je samozřejmě boj proti násilí na ženách. Tento parlament už leta žádá vyhlášení roku eh, určenému boje s násilím na ženách takže eh, by to asi chtělo zase nové prohlášení. Na začátku minulého volebního období to byl jeden z mála symbolických nástrojů, který sice nemá žádnou legislativní sílu, ale získal většinu podpisů. To je velice vzácné, jestliže písemné prohlášení získá většinu podpisů, čili do té míry to bylo symbolické. A násilí na internetu, eh, to je nová forma násilí. Násilí není jenom fyzické, ale také psychické, morální a mnoho žen a, a mladých dívek jsou toho obětí. Například v mém regionu jedna 16-letá dívka spáchala eh, sebevraždu, protože eh, byla šikanovaná na internetu a to se zjistilo až dodatečně. Takže eh, to násilí na internetu je třeba také sledovat. A sedmý bod, nutnost zajistit každé ženě v Evropě nebo znovu potvrdit právo každé ženy disponovat vlastním tělem a mít k dispozici eh, antikoncepci a umělé přerušení těhotenství. Eh, v minulém eh, volebním období tato, tento návrh byl odhlasován poměrně velkou většinou, takže teď to nebudu jaksi zamlčovat. A také bych chtěl jsou samozřejmě další problémy jako chudoba, eh, která se týká hlavně eh, žen samoživitelek, eh, nebo e, třeba garanční fond pro mládež, který je významný nástroj ekonomické e, obnovy, e, kvóty žen ve správních radách, k tomu se ještě dostaneme. Ale přál bych si, a říkal jsem to kolegům v minulém volebním období i teď, myslím si, že jsme to někdy přehnali z detaily, jak v preambulích, tak v odstavcích, které mohly vypadat zbytečné oproti té hlavní hlavní kauze, takže já bych navrhoval, aby eh, ten text byl trochu oproštěný od některých aspektů. Eh, v porovnání s loňským rokem to tehdy byl velice špatný signál a ten text sice obsahoval dobré zprávy, ale ty všechny padly pod stůl, protože tam byly některé eh, detaily kontroverzní nebo přehnané. A takže já bych proto navrhoval text jednoduchý, který znovu potvrzuje základní práva a spolehám na vaši spolupráci a E, jsem připraven vyslechnout všechny e, návrhy, připomínky a tak dále. Děkuji. Muchas gracias, señor Tarabel. Mnohokrát děkuji, pane Tarabelo. Děkujeme za ten úvod. A nyní otevírám debatu. Děkuji eh, eh, za vaši zprávu. Myslím si, že obsahuje eh, spoustu důležitých věcí, ale ještě bych tam naléhavě chtěla přidat jednu, a sice špatná zdravotní politika. Máme vždycky ten problém, že léčiva jsou často příliš přizpůsobována v tomu, jak funguje mužské tělo a ne jak eh, ženské tělo. Takže my potřebujeme eh, optimálně přizpůsobit zdravotní eh, péči právě také fyziologickým charakteristikám žen a já bych byla ráda, aby něco takového tam také bylo zahrnuto. Děkuji. A teď paní Morvaj. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem se zájmem vyslouchala paní, pana Tarabelu. Vždycky je takové potěšení, když muž hovoří o zrovnoprávnění žen. zasazuje se o to, ale je tak trochu komické, když se muži zasazují o právo na potrat. Já bych ráda všem mužům kolegům připomněla, že se nejedná o, v realitě o žádnou svobodnou volbu. Žádná žena si dobrovolně s radostí eh, mm, nezvolí eh, potrat. Ve většině eh, případů jsou k tomu donucené. A, a toto eh, donucení často eh, pochází ze strany muže, někdy ze strany vlastního manžela. A jenom eh, zřídka kdy chce žena sama vzít na sebe potrat a to utrpení, které je s tím zpěté. často eh, spíše nemůže porodit, protože její partner není připraven podílet se na výchově dětí. Často je to spojené s agresí nebo eh, psychickým násilím. To donucení ženy, aby se nechala vzít dítě. Takže muži by se neměli zasazovat o to, aby eh, existovala svoboda této eh, volby. Spíše by se měli zasazovat o to, aby eh, muži aktivně podporovali ženy v končení těhotenství. Protože <clears throat> teprve až se tohle všechno muži uvědomí, Mm, tak nebudou žádnou ženu oplodňovat proti její vůli. Já bych panu, panu Tarabelu a panu Tarabelu by eh, doporučila, aby eh, tuhle odpovědnost eh, aby připomínal kolegům, že ta odpovědnost je jak na straně mužů, tak na straně žen. A když už jednou dojde k početí, tak je třeba vzít odpovědnost za výchovu a nevnímá to i jako e, jedinou úlohu žen. Děkuji a nyní dostává slovo pan Uracon. Děkuji. Děkuji, pane Tarabelo, za vaši prezentaci. Mně se velice líbila ta struktura i jednotlivé body, nicméně bych chtěl zdůraznit pár věcí, které považuji za důležité. Za prvé by asi bylo potřeba pokusit se zdůraznit v letošní zprávě eh, dopad strukturálních reform na rovnost mužů a žen. Zdá se mi, že tam je patrný jasný dopad na některé eh, věci, jako třeba trh práce, důchody, také dopad eh, na seniorky a myslím, že by bylo dobré, aby ta zpráva dokázala se soustředit na tato témata také. A e, dále, jak jste říkal, ano, násilí na ženách, to se týká samozřejmě nás všech. Asi by to chtělo analyzovat, jakým způsobem škrty v programech pro boji s násilím na ženách měly dopad e, formou nárůstu toho násilí. V některých našich zemích se, e, samozřejmě násilí na ženách vždycky existovalo, ale v některých zemích se to teď zhoršuje. A tento jev je důležitý. A taky si myslím, že bychom ve zprávě měli zdůraznit potřebu, aby Evropská unie a komise přijali směrnici na toto téma, protože to zatím nemáme. Takže to taky by chtělo zdůraznit. Ještě tři věci. Chudoba, to jste zmínil, to se týká zvláště eh, starších žen, to je, myslím, důležité. Eh, zastoupení žen ve správních radách, to asi by také chtělo um, zmínit a, a to je vlastně, a to poslední, to je váš sedmý bod, já si myslím, že bychom se neměli vyhýbat hovořit o tom, že ženy mají mít právo disponovat vlastním tělem. Já jsem tady v minulém volebním období sice nebyla, ale vím přesně, co proběhlo a nemůžeme toto téma nezdůrazňovat, zvláště když vezmeme v úvahu, co se v některých našich zemích děje. Včera jsme byli všichni rádi, že španělská vláda konečně stáhla nový zákon o potratech, ale ty útoky a ta rizika ta jsou všude a permanentně, takže tento výbor by by měl vyslat jasný signál na toto téma. Děkuji. Ačiū. E, dabar žodis ponė Bilbao. Mnohokrát děkuji. Já myslím, že toto je dobrý začátek. Ta zpráva je velice pozitivní. Doufám, že to nedopadne jako loni, kdy parlament na poslední chvíli zprávu zamítl. To skutečně nedělá dobrý dojem. Zvlášť ve vztahu k evropským ženám, které doufají, že se zmůžeme navíc. A já doufám, že v tomto funkčním období to bude trošku jinak. A že splníme svou roli jako volení poslanci. Souhlasím s tím, co říkal zpravodaj. Když se podíváme na zprávu komise, opět z ní vyplývá, že ve všech oblastech se hodně projevuje nerovnost. Vezměme si trh práce, dopady krize, násilí, ženy ve správních radách. Takže já si myslím, že musíme zajít trošičku dál v této zprávě. Souhlasím s tím, že potřebujeme směrnici. Už se tím zabýváme po třetí, jde také o otázky rodičovské dovolené, věci, kde o zastoupení žen ve správních radách. A pokud je o směrnici o násilí na evropské úrovni, když se podíváme na to, co vzniklo v loňském roce, myslím, že tady potřebujeme něco navíc, něco víc. vidíme, jaká je situace. Měli bychom se zamyslet nad tím, co by se mělo udělat. A já navrhuji, že bychom měli zajít do větších podrobností, alespoň v souvislosti s tím, jakou odpovědnost máme my jako parlament a jaké priority máme tady v tomto výboru a na co bychom se měli zaměřit v tomto funkčním období. Chceme směrnici o násilí v celé Evropě? Ano, jistě. Protože pořád ještě máme členské státy, které se domnívají, že domácí násilí je prostě domácí záležitost, to soukromá záležitost, nemáme žádná čísla, nemáme statistiky. Máme jenom průzkum a ty výsledky jsou opravdu skličující, když se podíváte na to, jak to vypadá s násilím v Evropě, s násilím na ženách v Evropě v posledních 12 letech. Takže toto chci zdůraznit. My jsme změnili určité vedlejší věci, chudobu a podobně, ale to jsou otázky, které se opakují každý rok. A já myslím, že letos skutečně musíme určit, jaké má náš výbor priority pro toto další funkční období. Musí to být důsledné, koordinované ve všech institucích. Potřebujeme systémy a struktury, které nám umožní srovnávat údaje ze všech evropských zemí a ze všech regionů nástroje, které nám umožní pochopit, proč se něco podařilo a v jiných oblastech třeba ne. To nám umožní pokročit ku předu. Potřebujeme si, analýzu situace, diagnózu. Mluvíme o tom pořád, ale musíme zajít trošku dál a potřebujeme nějaké návrhy do budoucna na základě právě takové analýzy. A já samozřejmě přispěju svým dílem. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Děkuji také Marku Tarabelovi. Je dobré vědět, že Mark se těm věcem věnuje a že už se do toho pustil. Já stejně jako řada ostatních se tomuto věna, tématu věnuji nějakou dobu. Přemýšlím nad tím, jak řešit takové věci jako zprávy o nerovnosti, každoroční zprávy. Ale oni to byla opravdu ostuda kdy jsme to ani nedotáhli do konce. A myslím, že to ukazuje, že v otázkách nerovnosti děláme krok zpět za recese. A nejvíc trpí ženy a děti. Já myslím, že Mark Tarabela k tomu přistupuje dobře, ale já pokaždé, když tyhle věci vidím, tak jsem z toho nešťastná, protože se nám to opakuje rok za rokem. A víme také, že jsou tady opravdu důležité věci, se kterými se musí vypořádat každý členský stát. A opravdu musíme zatlačit na to, abychom vyřešili takové situace, například nerovnou mstu za stejnou práci nebo rodičovskou dovolenou. Skutečně je důležité mít právo zůstat doma s dítětem a muži a ženy by měli mít možnost podělit se o tyto povinnosti. A dokud něco takového nezavedeme, tak budou ve výhodě muži. Mark zmínil barcelonské cíle a také to, že všechny děti by měly mít nárok na předškolní péči. Já si myslím, že je potřeba zajistit to též i pro starší osoby, protože v naší zemi se to zhoršuje. Ženy potom pracují na půl úvazku, aby mohly zůstat doma a starat se o rodiče. Takže je stejně důležité, aby v našich zemích fungovala péče o starší osoby, stejně jako péče o děti, protože ženy se starají buď o své vlastní rodiče, anebo manželovi rodiče. Žijeme déle A ženy si pak nejsou schopné vydělat dost na penzi. A poslední věc. Obchodování s lidmi. V roce 2011 jsme se tím zabývali. Zaznamenali jsme nárůst obchodování s lidmi a já bych na to ráda upozornila. Protože v příštím roce nám členské státy mají podat zprávu o tom, co v této oblasti udělali je to velký problém a já bych byla ráda, kdyby se to tam objevilo. A pak také souhlasím s kolegy, kteří mluvili o otázkách zdraví. Před mnoha lety Eva Britt Svensson z GUE, moje kolegyně, napsala vynikající zprávu o zdraví a o diskriminaci žen ve zdravotnictví. A to je důležitá věc, kterou bychom tam také měli začlenit. Děkuji, paní Werder. Děkuji, paní předsedkyně. Sice hrozí, že přidávám panu Tarabelovi práci a nakonec toho budeme mít dezertaci, když se podívám na ten seznam, nicméně ten jeho seznam je hodně komplexní a já mohu podpořit řadu z toho, co bylo řečeno. Já bych tam ještě ráda zařadila přístup ke spravedlnosti. My si myslíme, že máme dobrý systém spravedlnosti, ale že nám se spravedlnost často upírá z řady důvodů. Nemají finanční schopnosti zaplatit si takové věci, nemají stejná vlastnická práva v celé Evropě, práva, která souvisí s rozvodem, je mnohem pravděpodobnější, že ženu soud pošle do vězení, když se poprvé dopustí nějakého trestného činu, než muže, Obchodování s lidmi, spravedlnost, péče pro ty zachráněné. A já myslím, že celá ta otázka přístupu ke spravedlnosti je oblast, ve které nerovnost tak trošku nevidíme a měli bychom se na to podívat. A ještě chci nové kolegy upozornit na jednu věc. Já jsem tady druhé funkční období. Dnes dopoledne bylo řečeno, že v každém výboru jeden z místopředsedů má na starosti otázku nerovnosti nebo rovnosti pohlaví v příslušném výboru. A mě to překvapilo. Já vím, že mnozí z nás jsme členy různých výborů a myslím si, že by bylo dobré zjistit, kdo ve vašich ostatních výborech má na starosti nerovnost pohlaví a spojit se s nimi a zamyslet se nad tím, jestli můžeme nějak spolupracovat. To je velice dobrý proces zjistit, co parlament dělá a jakým způsobem se nám daří dosáhnout spravedlnosti pro ženy. Já myslím, že to by bylo opravdu užitečné. Děkuji. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já dnes hovořím za paní Maria Gabriel, naši stínovou zpravodajku k tomuto textu a která v nadcházejících týdnech bude eh, jednat s naším zpravodajem Markem Tarabelou. Já bych chtěla našemu zpravodaji moc poděkovat za jeho prezentaci. Byla velmi zajímavá, se zájmem jsem vyslechl eh, ty hlavní kapitoly, těch sedm pilířů, které on tady vyjmenoval a, eh, a o které chce opřít svůj návrh zprávy a hlavně oceňuji, že se že jak si se poučil z neúspěchu poslední zprávy o rovnosti mužů a žen z minulého legislativního období a jeho slova jsou plná moudrosti, co se týče důvodů, které vedly k tomuto neúspěchu, eh, s tím, že tam některé ty pozice byly možná přehnané a podobně. Takže my ho budeme povzbuzovat v nadcházejících dnech a týdnech aby eh, jaksi se konzistentně mohl držet svého plánu a abychom mu pomohli pozitivně a konstruktivně. Říkal, že chce spolupracovat se všechny, i když to bude chtít čas a eh, hledat eh, maximální konsenzus, protože je opravdu potřeba překonat překážky a tudíž neupadnout zase do pastí, které by eh, byly zbytečné. Já nebudu zacházet do podrobností jednotlivých detailů mm, EPP, jako Maria Gabriela bude mít příležitost o tom eh, činit návrhy. Několik eh, priorit naší frakce bude nepochybně figurovat v přípravných materiálech naší zpravodajky. Chtěla bych zvlášť zdůraznit to, co nám leží na srdci všech, ale zvlášť v EPP jsme velice citliví a, a to je otázka násilí na ženách a boje proti jakékoliv formě e, vykořišťování a obchodování s lidmi kde velmi často bývají obětí právě ženy a dívky, takže mu děkuji, že dobře identifikoval toto téma a my tomu budeme všichni pochopitelně věnovat této kapitole obzvláštní pozornost a učiníme e, příslušné návrhy. Aspekty e, násilí na internetu, to je také věc, kterou považujeme za nesmírně důležitou realitou. Eh, nerovnost v odměňování eh, a nerovnost eh, v důchodech, to je také téma, které nesmí ve zprávě chybět a patří mezi silná témata EPP. E hmm, nechci hovořit dlouho. My se budeme snažit dohodnout na většině témat, která tady byla vyjmenována, většině. Tě. Otázka rovného přístupu ke vzdělání, ke všem formám eh, školství, vzdělání, oborů, pracovních oborů, akademických oborů. To by také mohlo být užitečně zmíněno v textu. Eh, omezování některých dívek v některých oborech je mm, politování hodné, takže tam je důležitý ten eh, rovný přístup ke všem ke všem oborům, to bychom tam mohli zmínit. Takže to je asi tak všechno z mé strany a my se chystáme spolupracovat velmi konstruktivně a e, slova zpravodaje považuji za povzbudivá. Samozřejmě u tohoto tématu, jako u jiných témat, e, e, samozřejmě věnujeme velkou pozornost také tématu subsidiarity. Děkuji. Merci beaucoup. Je remercie effectivement. Děkuji, já také děkuji Markovi za jeho prezentaci a za jeho angažovanost za otázku žen, takže to je to je dobré. My jsme eh, v výboru, který je z většiny složený mm, z žen. Není to mm, jen radost, ale je to, je to přidaná hodnota, jestliže se také muž vyjadřuje k ženské otázce, takže mu děkujeme za jeho postoje. Také mu děkujeme za těch sedm témat, která zmínil v rámci své zprávy. Samozřejmě tato témata lze vždy doplnit nějakými konkrétními obavami, představami, ale když si vezmeme těch sedm témat a jednotlivá specifika, která eh, eh, tam mm, mohou vzniknout, tak můžeme pokrýt poměrně vyčerpávajícím způsobem otázku rovnoprávnosti žen. K této zprávě je důležité, eh, jak si vnímat ten kontext krize, která je tady od roku 2008 a která vedla eh, k evropské eh, zprávě, k soustředění na omezování veřejných deficitů a to vedlo v různých zemích poněkud tvrdším nebo méně tvrdým postojům v oblasti snižování veřejných výdajů. A jakmile se hovoří o snižování veřejných výdajů, tak se velice brzy dostaneme ke službám, ke kterým ženy mají nebo mají mít přístup v rámci svého, eh, své nezávislosti. Byla tady zmíněna eh, otázka zdravotnictví. Dnes 30 žen nemá přístup eh, k k zdravotní péči v, před, v těhotenství a po porodu. To 30%, to je drama, jestliže v Evropě tyto zranitelné ženy nejsou chráněny prostě proto, že ta první linie eh, zdravotnic lékařské péče jim nemůže být garantovaná v době těhotenství a po porodu. Takže v kontextu krize, já uvádím tento příklad, ale e, někdo také citoval příklad snižování výdajů e, v péče o seniory. My víme, že když veřejné služby nezorganizují péči o seniory, pak tato zátěž a já hovořím o zátěži, protože to znamená, že žena musí opustit mm, práci, aby se mohla o e, toho člena rodiny, o toho seniora postarat. Je to na začátku života dětí, na konci života seniorů, péče e, o děti v jeslích nebo e, předškolních zařízení, to má veliký vliv na emancipaci těchto žen. Takže v době krize tento krizový kontext je velice důležitý. Teď už je to pět let, co žijeme v politice rozpočtových škrtů, které mm, často jsou dost značné, takže by asi bylo na čase toto zhodnotit z pohledu žen a z pohledu kroků zpět, které tato politika měla na rovnost mužů a žen. Děkuji. Thank you. Thank you. Now, Merci beaucoup. Děkuji. Já bych chtěla upozornit zvlášť na bod 6, který jste zmínil, pane Tarabelo, a to se týká násilí. A vzhledem k tomu, že já hodně pracuji s handicapovanými osobami a s romskou menšinou, tak bych si přála, abychom šli více do hloubky, eh, co se týče těchto skupin, které podle mého názoru jsou zranitelnější eh, z pohledu násilí. Bohužel máme mnoho případů a týká se to všech zemí, eh, kde zdravotně postižené ženy jsou obětí násilí, nedokáží se bránit, často jsou závislé na svém agresorovi, nemáme také dostatek informací. To, k čemu dochází v romských eh, společenstvích, tam také často se se ženami hodně špatně zachází a tak si myslím, že pokud bychom ehm, chtěli vyřešit, řešit tyto problémy, tak nestačí jenom dát na papír tato prohlášení, ale také je třeba se jít podívat, k čemu skutečně dochází. Co se týče Slovenska, tak tam ta situace je opravdu hrozná, protože není dost místa pro tyto ženy, které jsou obětí násilí, není dostatek zaměstnanců, kteří by se o ně starali. Policisté nemají zájem se eh, jak si eh, věnovat ženám, které jsou obětí útoku nebo znásilnění a my bychom také měli zmapovat realitu v jednotlivých zemích a e, zajistit, aby naše e, přání se stalo skutečností, aby tyto ženy měly někoho, kdo jim pomůže. Uh, thank you now, Madame Björk, please. Uh, thank you. Děkuji, já budu mluvit anglicky, protože mám poznámky od naší stínové zpravodajky paní Valiny, která tady bohužel nemůže být. Její připomínky v podstatě odpovídají řadě z věcí, které už tu byly řečeny. Chce zdůraznit, že zpráva přichází v době, kdy pozorujeme dopad krize především na ženy, zvlášť hlediska zaměstnanosti žen a chudoby žen a samozřejmě starších žen. To musíme zohlednit, až budeme hodnotit situaci žen a rovnost pohlaví. Chce zdůraznit otázku zaměstnanosti žen, jak z hlediska kvantitativního, tak kvalitativního na trhu práce. Narůstají překážky pro ženy a když se podíváme na důchody pro ženy, jsou o 39% nižší než penze mužů. Chtěla bych zdůraznit, že potřebujeme politiky, které jsou účinné z hlediska podpory žen, podpory pro vstup na trh práce a proto, aby zůstaly na trhu práce. A stejně jako některé předchozí příspěvky chce zdůraznit úlohu veřejného sektoru a význam fungování veřejných systémů na podporu rovnosti žen a mužů a nezávislosti žen a také zaměstnanosti žen. Také chci zdůraznit, že je nutné řešit otázky násilí ve všech formách a také e, se domnívá, že důležitou součástí této aktivity je přístup ke spravedlnosti. Má také obavy z toho, jaký vliv mají instituce, náboženské instituce jako třeba v případě Španělska, které útočí na reproduktivní práva žen. Tolik její připomínky a samozřejmě přispějeme k této významné zprávě, která bude vůbec první zprávou v tomto funkčním období, která k tomu přistupuje takto ze široka. Děkuji. Děkuji. Sì, buongiorno. Anch'io voglio ringraziare Mark Tarabella per... Děkuji. I já chci poděkovat Marku Tarabellovi tato zpráva přichází ve velice příhodný okamžik a chci poděkovat také za to, jaký přístup uplatňuje a jak, jakou metodu si zvolil. Já si myslím, že ukazuje, že je ochoten naslouchat nám všem a přistoupit k tomu komplexně. Domnívám se však, že je třeba mít na paměti, že v tomto výboru a obecně v parlamentu si musíme být vědomi toho, že tady máme určitý kulturní úkol. A tento kulturní rozměr, tato kulturní dimenze by se měla stahovat stejně na muže i na ženy. Když na to zapomeneme, tak moc nepokročíme. Především všichni víme, protože jsme viděli, že politika je jakási výzva a mise, a vidíme to taky dál, Všichni zvítězíme, všichni dospějeme k cíli, když se spojí muži a ženy a především, když zapojíme občanskou společnost. Jinak nedosáhneme pokroku. A proto chci všechny požádat, abychom si ty politiky v oblasti rovnosti mužů a žen, eh, aby si nesvazovali ruce, abychom eh, k tomu nepřistupovali z ideologického hlediska. Protože já chci vedle sebe muže a ženy, kteří jsou kompetentní, odvážní a vidí věci dlouhodobě. Pokud jde o otázky žen, nemůže se to vždycky točit jenom kolem žen. Myslím, že je dobré, abychom pochopili, že máme jakýsi kulturní úkol. A v této souvislosti chci vyjádřit své obavy v souvislosti s tím, že eh, studenti nebo žáci předčasně odcházejí z, ze školy. Já myslím, že tady bychom se měli zavázat k tomu, že naše vzdělávací politiky budou zpracovávány na základě principu rovnosti. A to se nám nepodaří, nic se nám nepodaří, když se nezaměříme dlouhodobě na budoucí generace. Jistě, teď potřebujeme pracovní místa, ale zároveň potřebujeme také politickou unii, která vychází z určitých hodnot a úmyslů. Takže když začneme ve škole, jak v té zprávě, tak Práce, kterou budeme společně dělat, musíme zohlednit tuto školní, tuto výchovnou a vzdělávací dimenzi. Také eh, vidím problém s násilím na internetu a rozhodně jsem připravená spolupracovat se spravodajem a se stínovými spravodaji a přispět na základě toho, co děláme v Itálii. V Itálii opravdu hodně žen, zvlášť mladých žen, trpí obtěžováním na internetu A dále chudoba a zejména penze. Důchodkyně v Evropě jsou stále ještě velice negativním jevem. Jsou ve složité situaci, protože samozřejmě důchodkyně se třeba dál musí starat o další osoby. A znamená to, že potřebujeme pomoc pro invalidní osoby, A pak je tady ještě určitá věc, která se týká rodičovské dovolené. Potřebujeme velice flexibilní a postupný přístup. Nesmíme si dovolit rigiditu z ideologických důvodů, jinak nikdy nedosáhneme stejné rodičovské dovolené pro všechny. Někdo tady říkal, jak dlouho už se to snažíme řešit. Když tomu budeme přistupovat ideologicky a kostnatě, tak nikdy nedosáhneme pokroku. Musíme ten přístup změnit. A evropské ženy nám za to poděkují. Nevím, jestli se nám podaří dospět k nějakému výsledku, ale mě o ty výsledky jde. Proto dělám politiku. A také u mateřské dovolené to souvisí s tou otázkou kultury. A s různými přístupy k rovným příležitostem musíme se zavázat k tomu, že vysleme, vyšleme signál, že podporujeme sdílení rodičovské role. A samozřejmě k tomu rádi přispějeme. Madame please. Děkuji, paní Petr. Hvala lijepo, gospođo eh, predsjednice. Já bych željela... Děkuji, eh, paní eh, předsedkyně. Já bych se dotkla některých témat, o kterých už se zde mluvilo. Já jsem velice ráda, byla bych ráda, kdyby se ta zpráva také dotýkala nějaké důstojné pracovní doby v sektoru služeb. Jsou některé ženy, které kolikrát pracují dva tři týdny v kuse. Více než 8 eh, hodin eh, denně a nedostávají dostatečný plat. Nemají prakticky žádný prostor pro nějaké volné časové aktivity nebo pro svou rodinu. A ještě bych doplnila, že rozhodnutí, která zde přijímáme, jsou často eh, dobrá pro eh, páry, které eh, plánují eh, rodinu, ale často jsou škodlivá pro ženy, protože často se v současné době už mateřství vnímá jako nějaká luxusní věc. To tak nesmí být. Je třeba si žen vážit, musíme zohledňovat jejich pracovní úlohu v domácnosti. Oni prostě dělají důležitý příspěvek, prostě starají se o, o rodinu a, a, a já jsem proto, abychom podporovali matky i otce a, a nezasazovali se o prác, práva, která omezují práva jiných. A mimo to si myslím, že právo na život je to nejdůležitější, neexistuje žádné silnější právo. Neměli bychom také působit něco ostatním, co si nepřejeme od eh, nich samotných. Uvědomte si, že Beethoven eh, by eh, se nikdy býval nenarodil, kdyby se jeho matka držela rady s jeho otce a sice, aby si nechala udělat potrat. Podívejte se na to, jakou práci ten člověk odvedl a dokonce složil hymnu Evropské unie. Takže já bych ještě jednou připomněla, že při eh, našich projevech a při svém rozhodování musíme eh, také se držet principu obezřetnosti a, a eh, také, že musíme zohledňovat všechny členy naší společnosti, zejména ty, kteří za, za, sebou, za sebe nemohou hovořit. Paní Záborská. Um všetky oblasti života, všetky témy sa dotýkajú aj... Všechny otázky života a všechna témata se týkají jak žen, tak mužů. A máme v životě zkušenost takovou, že zpravidla není dodržená rovnost mezi ženami a muži. To s tím se setkáváme jak v domácí, tak v evropské politice a musíme k tomu zaujmout stanovisko. Kdybychom ale dali všechny oblasti do jedné zprávy, tak by to bylo nepřehledné a výsledek by nebyl takový, jaký si přejeme. V návrhu Marka Tarabely vidím jeho moudrost a přehled a snahu potrhnout ty problémy, které jsou v současné době nejdůležitější. To neznamená, že jiné problémy nejsou, nebo že se ženy s jinými problémy nesetkávají. Takže já bych byla proto, aby ta zpráva zůstala takto strukturovaná a abychom, jsme, abychom se drželi témat, která eh, Mark zmínil na začátku. Eh, dotknu se také samozřejmě bodu 7, jak asi víte, nikoli z ideologického pohledu, ale z politického a legislativního pohledu. Evropský parlament i Evropská komise vydali v tomto roce prohlášení a přijali usnesení, že otázky ochrany života, zdravotní péče a vzdělávání patří do pravomoci členských států a nikoli Evropské unie. Kolegyně ze Španělska správně řekla, že jsou rádi, že španělská vláda stáhla zákon o potratech, ale udělala to španělská vláda. Rozhodl o tom španělský lid a nikoli Evropská unie. Takže proto bych Marka chtěla poprosit, pokud nechce, aby zase eh, nebyl parlament rozdělený a aby nebylo ohrožení přijetí této zprávy, tak bych eh, moc přála i jemu, i všem ženám v Evropě, aby tato zpráva byla přijatá velkou většinou Evropského parlamentu a proto ho chci požádat, aby otázku potratů nechal v pravomoci členských zemí a neuváděl ji ve své zprávě o rovnosti za rok 2013. Děkuji. <coughs> ¿no? No je tak trošku uh, těžké uh, vyslovit mé jméno, já vím. Ale každopádně uh, děkuji panu Tarabelovi kolegovi a příteli za to, že nám představil svoji zprávu, ve které se dotýká většiny eh, témat, eh, která souvisejí s eh, ženskou otázkou. Nebudu to všechno opakovat, už se to tady hodně opakuje. A v tom není žádná ideologie v 90% případů. Když hovoříte o násilí na ženách, tak myslím asi všichni dobře víme, jak podstatné je to téma. A já souhlasím eh, s italskou kolegyní, eh, kdy říká, že musíme eh, tentokrát odložit ideologii stranou. A tady souhlasím s dalšími kolegy, kteří hovořili. Je to velice široce pojatá zpráva. Minulý rok se nám nepodařilo pro ní získat dostatečnou podporu a tentokrát bychom se měli snažit eh, zrsáhnout konsenzu a někdy to znamená učinit oběti. Nedávné eh, zprávy o tomto tématu, tedy o násilí na ženách, jedna proběhla minulý rok, eh, to byla paní Parvanová, a minulý rok předtím prostě nezískali většinu Ale eh, pokud chcete, aby eh, tu většinu získali, je třeba eh, získat konsenzus. A to nezískáte, když to bude třeba hodně nebo když to bude potřebovat velké vyjednávání. Podívejte se, my chceme v podstatě tady řešit otázku, která se týká celé společnosti. A teď eh, ještě bych připomněl, že eh, tam nejsou dvě věci, které si myslím, že jsou velmi důležité. A ráda bych se eh, na to zeptala komisařky pro lidská práva a občanské svobody. Jedna je Evropský ochranný příkaz na ochranu obětí. Tenhle ochranný příkaz se do značné míry zaměřuje na ženy. A proto, pokud má eh, účinně působit ve všech zemích, tak ta druhá směrnice, eh, to je obrovský balíček, eh, o který se starala paní uh, je eh, ženské násilí a k tomu, tedy násilí na žilách, a mm, k tomu je třeba vytvořit nějakou směrnici. To si myslím, že to je třeba nějak sledovat. Mm, souhlasím eh, s tím násilím po internetu, které se zmínil, to se samozřejmě týká hodně žen. Paní Angeli eh, tohle minulý rok řešila na výboru pro občanské svobody, ale tehdy se jednalo o, o násilí proti ženám na internetu, ale my se tím jako výbor musíme také zabývat. Já bych ještě předchozí eh, předřečníci eh, eh, ráda něco namítla. Vy jste říkala, že ženy mají problém. A já to vnímám jinak. Já si myslím, že ten problém má společnost jenom eh, ty eh, dopady, eh, nebo to dopadá na ženy. Já bych tomu neříkala problém žen, že když, nejsou, když není dost peněz, nebo když dochází ke znásilnění. Já si myslím, že to je společenský problém. A je důležité to takhle pojmenovat. A ještě bych ještě k tomu uvedla jednu věc, a sice sexualizovanou reklamu. 25.11 kdy eh, zase bude eh, den násilí proti, na ženách, nebo proti násilí na ženách, eh, tak bychom to měli znovu zvednout. Ženy jsou používány jako prodejní nástroj a zneužívány, protože auta se lépe prodávají, když na nich posedávají ženy. Nebo když se ty produkty takto prodávají mužům. To znamená, Prostě můžeme k tomu připočítat ještě celou řadu oblastí, ale tuhle oblast já bych byla ráda, aby se tam eh, zahrnula, protože my samozřejmě víme, že právě tato oblast, když se díváme na televizi v posledních letech, tak tato oblast eh, se opravdu eh, velmi nepříjemně šíří. Děkuji. A teď pan Sebastian. Muchas gracias. Eh, señor ponente. Me ha gustado. Děkuji. A teď ehm, panu zpravodaji. Mně se opravdu líbí eh, ta struktura vaší eh, zprávy. Já jsem si jistý, že to nakonec bude velmi dobrá zpráva a doufám, že se dostane na konec schvalovacího řízení. Já nechci být naivní, ale ehm, myslím si, že když eh, nastínujete eh, situaci eh, v otázce žen v EU, musíte také poukázat na to, že nikde se třeba nekriminalizuje násilí na ženách nebo se skrývá, protože se tomu říká, že je to násilí nebo zločin zvláštně. Ono, prostě takováhle pohroma se těžko bude odstraňovat, pokud, takový, pokud se v platné legislativě používají takovéhle eufemizmy. Je zřejmé, že některé eh, státy eh, tiše mlčí a eh, tolerují násilí na ženách tímto způsobem. Děkuji. Tím jsme vyčerpali všechny zapsané řečníky a teď si vyslechneme připomínky komise paní Lucy Devoin. Děkuji, paní předsedkyně. Na úvod bych chtěla připomenout, že výroční zpráva výboru o rovnosti mužů a žen eh, je pro nás významnou publikací, klíčovou, protože prezentuje eh, souhrn všech akcí vedených v rámci Evropské unie, ať už se jedná o akce politické, eh, legislativní, rozvojové a hodnotí pokrok, kterého bylo dosaženo v souladu s prioritami evropské strategie na základě ukazatelů, které jsou k dispozici. Podle těchto ukazatelů můžeme dospět k závěru, že došlo k pokroku ve většině oblastí strategie, ale tyto pokroky jsou pomalé a nerovné, nerovné v jednotlivých zemích a v jednotlivých oblastech. Například v oblasti rovnosti odměňování ty pokroky jsou velmi pomalé, trvalo by více než 70 let, než by bylo dosaženo rovnosti, pokud by ten pokrok pokračoval stejným tempem jako teď. Tato zpráva je také příležitostí zdůraznit všechny rozdíly, které existují eh, v oblasti rovnosti mužů a žen. Nebudu tady ta čísla všechna vymenovávat, protože je znáte a protože jste o nich právě hovořili, takže bych vám chtěla poděkovat za všechny připomínky. Děkuji. So, thank you very much and now... Děkuji. A teď dostává slovo pan Tarabela k připomínkám. <laughs> Paní místo předsedkyně, v konec konců ta zpráva asi bude delší, než jsem myslel. Ale nebudu tady teď dlouho hovořit, možná že když jsem představil ten svůj návrh struktury, tak samozřejmě nevylučuje jiné věci. Já jsem se soustředil na sedm témat, která považuji za zásadní. To neznamená, že jiná témata nejsou. Každopádně já jsem si všechno zaznamenal a mohou to být třeba body v rámci jedné kapitoly, nebo mm, několikrát to tady zaznělo, třeba nerov, mzdová nerovnost a důchody, právo na e, rovný důchod e, a v souvislosti s péčí o seniory a tak dále, veřejné struktury. To bylo zredukováno v důsledku škr- škrtů a to je jasné. Ale jeden bod jsem asi chtěl zdůraznit, říkala to tady paní Žitanská a úplně na konci také pan Sebastian, Sebastian. Já chápu, že byste chtěli eh, podpořit výměnu osvědčené praxe v Evropě, protože některé země jsou hodně daleko. Víme, že ve Španělsku souvislosti s násilím na ženách do, došlo na velký boj a na začátku eh, legislativního období za španělského předsednictví ministrině pro rovnost pohlaví z Karisu, ta se opravdu do toho pustila, ale je důležité neukazovat prstem na některé země, protože víte, jak to tady chodí, jakmile je jedna země citovaná, tak se potom mohou eh, zatnout někteří kolegové nebo některá vláda mm, a takže je potřeba dávat pozor, třeba taky to zaznělo tady v souvislosti se Slovenskem a s paní Žitnonskou, abychom eh, ne, se nedopustili chyby té, že by se potom někdo zatnul eh, při poukazování na nějakou národní eh, politiku. Naopak můžeme citovat pozitivní příklady politik úspěšných, tak aby to sloužilo jako inspirace, jako dobrá praxe. Ta, to kontroverzní téma, to víme, to je samozřejmě právo ženy na nakládání s vlastním tělem a přístup ke antikoncepci a, a po, potratu, e, ale eh, v, v roce 2009 stínovou zpravodajkou byla paní Lilling, říkala prakticky přesně totéž. No prostě já tu svou zprávu napíšu, vyslechnu všechny připomínky, ale říkám rovnou, že nechci svoji zprávu zředit škodit a osekat. A říkal jsem to i paní Lüling, radši ať je zpráva zamítnutá, než aby e, byla bez zuba a, a nic neříkala, jen proto, aby e, nikde nenarazila. E, ale diskuse bude otevřená, určitě bude mnoho pozměňovacích návrhů, já budu vyhledávat kompromis se stínovými zpravodaji, tak aby ten text nebyl nebyl mm, jaksi poškozený eh, příliš mnoha eh, pozměňovacími návrhy, takže některé zapracují a některé doufám, že bude zamítnuto, tak aby to poselství, které vyšleme my spolu s Evropskou komisí, aby to bylo poselství zdůrazňující právo žen, ale také nedostatky a navrhne řešení. Takže já vám děkuji za pozornost a teď nezbývá, než se dá do práce. Děkuji panu Tarabalovi. a teď eh, přejdeme eh, k dalšímu eh, bodu na pořadu jednání. Krok vpřed pro ženy. Chtěl bych připomenout, že koordinátoři výboru FAM se rozhodli podpořit konferenci nebo projekt eh, konference Krok vpřed pro ženy eh, na vysoké úrovni. Eh, proběhne to v rámci našeho listové barvého zasedání a rád bych požádala paní Dagmar Schumacher, aby nám k tomu řekla více k této konferenci. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Jsem velice ráda, že vám zde dnes mohu říct více o této konferenci jsem ředitelkou eh, kanceláře pro ženy tady v eh, Bruselu Jumin. Eh, je tady poprvé, kdy tady vystupuji a my jako EU, e ženy EU, EU Women, jsme velice rádi, že tady s vámi budeme moci spolupracovat a také budeme spolupracovat v rámci G plus 20 v nadcházejících měsících. Pokud jde o ten skok vpřed pro ženy, tak eh, to je společný projekt, který my eh, v současné době implementujeme společně s Evropskou komisí. Byl podepsán v roce 2012 v říjnu. Eh, my jsme už uspořádali konferenci s výborem FAM v minulém volebním období a na to bych velice slušně odkázala. V rámci tohoto projektu se plánuje konference na vysoké úrovni, která proběhne 5. a 6. listopadu. Co to je ten krok vpřed? nebo skok vpřed. Je to program, který se zabývá hospodářskou a politickou účastí žen v arabském regionu. A v rámci tohoto se tedy organizuje ta konference a vy budete jeho hostiteli zde tady, jako říkala paní předsedkyně. A teď už víme konečně to datum a, a program, distribuoval to sekretariát, takže za to děkuji. Cílem konference je podpořit výměnu kontaktů, znalostí hm, a podpořit budování koncenzu v oblasti klíčových otázek rovnosti pohlaví a vytváření politiky a hm, vedení v těchto otázkách mezi eh, poslanci Evropského parlamentu a eh, členy z těch zmíněných zemí. Bude tam asi 35 eh, žen zákonodárkyň z arabského poloostrova z Magrebu, Maškeku a Iráku a Palestiny. Bude tam asi 2 až 4 dva až čtyři zástupci zemi. A čím více vás se zúčastní, tím eh, lépe. Doufáme, že eh, konferenci zahájí předseda Evropského parlamentu Martin Schunz, výkonný eh, ředitel OSN pro žití, možná, že komisařka za Evropskou komisi i zástupce Evropské služby pro vnější činnost. To zasedání, jak už jsem říkala, tomu bude předsedat předsedkyně výboru pro práva žen. 5. listopadu 2015, to znamená první den, se budeme eh, zabývat výzvami pro politickou účast v eh, žen a eh, vytvářením aliancí spojenectví mezi ženami a médií a organizacemi občanské společnosti. V rámci přípravy posoudíme potřeby, rozešleme dotazník a zeptáme se členských delegací co by pro ně byly nejdůležitější věci, které bychom měli eh, projednávat, tak, bychom, tak abychom upravili ten program a té konference patřičně. Vítáme také samozřejmě účast Evropského parlamentu, pokud je o věci, eh, které byste byli rádi, aby ta konference projednala. Druhý den eh, se členky nebo se účastnice zúčastní jednání v rámci Evropského parlamentu a spíše to bude takový neformální den, zatímco ten 5. Eh, listopad to bude eh, to setkání na vysoké úrovni. Z eh, také čtvrtého bude uvítací večeře, která proběhne tady v hotelu Ton v Bruselu. Tady v unijním hotelu Ton. Tolik tedy velmi stručně a těším se na vaše dotazy a připomínky, ale každopádně vítám vaše velmi důležité Mm, angažma v této velmi důležité mm, věci. Děkuji, paní Schumacher. Vážené kolegyně a kolegové, máte-li eh, připomínky eh, k této konferenci, tak eh, teď je ta doba je položit. Není tomu tak, nejsou žádné dotazy, takže vám poděkuji. Poděkuji tady paní Schumacher a srdečně vás zvu na této akci. A, a rád bych řekla, že e, jsme vyčerpali všechny e, body na pořadu dnešního jednání a naše zasedání odpora 6. října a tedy a další zasedání bude 13. října. Tímto končí naše zasedání.